zpravodajko máte čtyři minuty a potom přesně pět minut budeme věnovat na Catch the Eye. Máte slovo. Onze Europese burgers vragen terecht dat we meer doen om hun veiligheid te verzekeren. Ano, takže my bychom měli více garantovat bezpečnost, to je požadavek občanů a proto potřebujeme lepší spolupráci i mezi členskými státy, ano, ale i mezi veřejným a soukromým sektorem. Eh, státní nebo veřejný a soukromý sektor jsou neadekvátní, eh, pokud jde o spolupráci. Ne, spolupracují dobře. A nyní máme 3,5 milionu občanů, eh, kteří pracují v těchto soukromých agenturách a musíme uznat, že nadešla chvíle, aby se toto regulovalo to znamená, co mohou ty agentury dělat, k čemu se mohou používat, jak mohou eh, operovat, eh, jak mají být zaškoleni jejich pracovníci, jak si mohou vyměňovat informace. Musíme mít dohled nad tímto tak, abychom měli skutečně eh, řádný dohled nad ochranou dat například. A proto potřebujeme jasný právní rámec. Proto chceme, aby komise přijala E, směrnice, a, nebo aby přijala tedy aspoň nějaké tedy doporučení, standardní pravidla, která budou aplikovat všechny tyto firmy v sektoru a abychom měli otevřený seznam všech firm, které lze kontaktovat a použít pro to, abychom měli robustní standardy. Víme, že například i používají zde se agentury z mimo EU a tyto e, e, soukromé agentury se používají za hranicemi také EU, tedy všude možně, tak a je to, proto musíme zajistit, že budeme mít jasno, jak působí, co dělají tyto soukromé firmy, protože často jsou e, kontrahovány, najímány i mimo v různých třeba konfliktních zónách, kde se používají zbraně a my vůbec nevíme, co tam dělají. A je třeba, abychom zde eh, tedy navrhli určitá, eh, určité věci Evropské komisi, aby komise vyprodukovala zelenou knihu. Já vím, že těch zelených, bílých a všech možně barevných knih máme spoustu, ale zcela zásadní bude mít tu zelenou knihu, která Eh, zapojí veškeré subjekty ze státního a soukromého sektoru, kteří působí v této oblasti, abychom vedli skutečně produktivní diskuzi. To je to, co očekávají od nás evropští občané. A my to musíme udělat, paní Mogherini, protože potom bude mít lepší eh, přehled o tom, co se děje a nebude, nebudou tyto agentury zneužívány. My víme, že to existuje. I, mm, mm, víme, jak je to třeba teď v obraně. Často hovoříme o tom, že musíme mít více obrany za méně peněz, ale tady potom je takové lákadlo, tedy používat, eh, najímat, eh, outsourcovat a používat tyto agentury, a, ale zároveň Eh, tato činnost vyžaduje větší a větší specializaci. Asi těžko lze takové specializace očekávat od těchto soukromě najímaných firm. A proto doufám, že toto využijeme jako příležitost a že předložíte návrh standardů, norem eh, a nějaká provizorní pravidla, která budou v podstatě regulovat používání těchto soukromých firm. Eh, my nemůžeme jim eh, umožňovat, aby třeba nahrazovali, suplovali armádu, eh, a často se nasazují v takových situacích, kde by měla být nasazena armáda a v podstatě neměli by plnit žádné vojenské úkoly. A já doufám, paní Mogherini, že vezmete vážně tyto naše náměty a chci poděkovat všem kolegům, kteří mě podpořili a doufám, že většina, drtivá většina tuto zprávu odsouhlasí zítra. Bardzo děkuji. Velice vám děkuji, paní poslankyně, že jste zvládla eh,

A paní Katarina Kiniči jako další. Paní vysoká představitelko, v posledních letech eh, soukromé firmy skutečně eh, i eh, tak to vzkvétali kvůli těm škrtům v rozpočtech, kdy dochází k externalizaci, respektive outsourcingu takovýchto služeb a činností a kvůli těm nákladům. Ale zde samozřejmě s tím nelze souhlasit, že takové tedy obrané úkoly budou plněny eh, soukromými agenturami. Eh, rozhodnutí v oblasti bezpečnosti obrany. To je velice delikátní a to přece spadá do kompetence eh, státu, ale eh, takže tady nemůžeme pouze pracovat podle logiky, že chceme ušetřit náklady. Tady často do toho vstupují otázky jako vyšetřování, spravodajské informace a podobně, takže to často jsou i skutečně operativní úkoly a ty nemohou plnit a je třeba mít uniformní legislativu na evropské úrovni, abychom upravili činnost těchto soukromých agentur, eh, včetně eh, závazného mechanismu eh, monitoringu, dozoru, dohledu a adekvátní mm, postupy je třeba mít, jak, mm, abychom mohli regulovat jejich činnost. Děkuji vám. A jako další pan Notis Maria. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το συνταγματικό δίκαιο και η πολιτική επιστήμη γνωρίζουμε ότι καθορίζουν ano, je evidentní, <laughs> že Eh, stát má monopol nad výkon eh, mm, eh, síly, takže obrana a bezpečnost, to musí plnit státní orgány. A víme, jaké mohou vzniknout problémy, pokud soukromé firmy začnou plnit takovéto úkoly. A často je to považováno za něco, co je v pořádku. Já si ale myslím, že je to nepřijatelné a nemělo by to být připuštěno. Děje se to samozřejmě v Iráku. Tam soukromé firmy vykonávají operace vojenského typu. Dochází ke ztrátám na životech, k mučení, k porušování lidských práv, v podstatě k válečným zločinům. Takovouto situaci nemůžeme i nadále připustit. Nemyslím si, že bychom měli vytvořit mašinerii, která by legalizovala používání násilí ze strany soukromých firm. To by vždy zcela jasně měly vykonávat pouze veřejné orgány. Děkuji, pan Sinadinos, prosím. Děkuji, pane předsedající. Posilování terorismu znamená, že státní bezpečnostní složky vypadají, že nejsou schopny eh, konat efektivně úkoly jim svěřené. Problémy, kterým čelí stát, se dají vyřešit, pokud eh, bychom měli patřičně školené lidi ze soukromých bezpečnostních agentur, kteří by měli patřičné vybavení a kteří musí spolupracovat se státem nebo v rámci státních struktur. Musíme ale v takovém případě změnit právní základ, aby dotyčné agentury se nacházely v legální situaci a aby neměly žádné právní problémy při plnění svých úkolů. Děkuji vám. Děkuji vám. A pátá minuta paní Maria Grapini, prosím. Děkuji, eh, pane předsedo, vážená paní Mogherini, kolegyně, kolegové. Já podporuji tuto zprávu a já jsem také pro vyslovená doporučení. To je prostě jasné. Podniků je čím dál víc této branži. Máme tady dokonce statistiku těch soukromých firm a pracuje tam spousta lidí. Čili je jasné, že to nebude náhradní armáda, to ne, ale lidé žádají čím dál tím více eh, bezpečnosti, eh, jistoty, takže tak to prostě je. A já si myslím, že je dobré, že se můžeme tedy orientovat, že máme společnou, eh, společný postoj, společné řízení a tak dále ale myslím si, že by bylo dobré vypracovat evropský model, kterým se budou regulovat tyto eh, soukromé bezpečnostní firmy, poněvadž to nejde, aby každý stát to měl prostě podle sebe. Eh, myslím, že tedy eh, určité právní aspekty je třeba harmonizovat. Ano, děkuji. Tím končím eh, debatu, tedy pětiminutovou, a prosil bych eh, paní vysokou představitelku Mogheriniovou, aby eh, si vzala slovo. Děkuji. Na úvod bych řekla, že tuto zprávu velice vítáme a otvíráme novou kapitolu ve vnímání těchto soukromých bezpečnostních agentur Někdy jsou zásadní pro evropské diplomatické a humanitární operace ve světě. A v tomto aspektu jsme na jedné vlně s Mezinárodním červeným křížem, čili Domníváme se, že tyto firmy mohou být nezbytné, pomáhají chránit například ty, kteří poskytují humanitární pomoc ale samozřejmě jsou tady ještě další aspekty mezinárodního práva a jakožto poskytovatele bezpečnostních služeb musí vždy respektovat nejvyšší standardy eh, lidských práv a eh, humanitních eh, principů. Evropská unie eh, byla mezi prvními, která podepsala švýcarský dokument podporovaný také eh, Červeným křížem o tom, jak by si měli počínat. Tento rámec se teď má rozšiřovat a to je podstatné. Eh, Rada pro lidská práva OSN by to chtěla nyní monitorovat na mezinárodní úrovni a tak dále. Čili k tomu patří ještě také eh, Montrovské národní fórum a eh, kodex pro chování. A samozřejmě, eh, že k tomu patří také principy Evropské unie pro lidská práva, pro podnikání a tak dále. Já bych se chtěla soustředit na tři body. Za prvé, pokud chcete mít lepší regulační rámec, Eh, tak je třeba, aby v tomto pokročili členské země. Ty mohou tedy eh, hodně změnit současné eh, principy a praxi zadávání veřejných zakázek. Pokud se týče služeb, kterých využíváme my, kontraktoři, tedy poskytovala těchto služeb, musí mít podepsaný mezinárodní etický kodex. Za druhé, tato práce se velice rozvíjí, máme tam kybernetickou bezpečnost, drony a tak dále. Naše systémy a pojistky musí být neustále zlepšovány a je třeba eh, spolupracovat mezi členskými zeměmi a také na právní úrovni. A také je třeba jasně stanovit, které služby je možné outsourcovat a které tedy musí zůstat eh, v státních a eh, dalších profesionálních službách. To je otázka spolupráce eh, státního a soukromého sektoru. De facto zkušenosti, které máme eh, ve veřejném sektoru, mohou, toto může být eh, použito také v privátním sektoru. Čili podstatné je, aby naše instituce se byly tedy v neustálém styku s mezinárodními asociacemi, které stanovují etické kodexy je třeba říci, že je třeba, že silnější právní rámec pro tyto soukromé bezpečnostní služby je všeobecným zájmem, tak, aby mohly fungovat eh, tím eh, vhodným způsobem při našich humanitárních a diplomatických misích. Děkuji vám. Děkuji vám, paní vysoká představitelko. Eh, děkuji vám za spolupráci a e, možná, že oceníte, že i já jsem se k tomu snažil přispět. Takže končím toto debatu a hlasovat budeme zítra. E, nyní vítám pana komisaře Dombrovskise a dostáváme se k dalšímu